si uvědomit, jaká jsou fakta a jen až budeme mít tato fakta k dispozici, tak potom můžeme skutečně brát taková ta usnesení vážně. Děkuji, pane Mirský. Poslední řečník na seznamu je paní Pasesku. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Důležitým aspektem dnešní diskuse eh, je